Dámy a pánové, už je sedm minut po deváté hodině, máme tady hlavní stínové zpravodaje, takže se pustíme do zasedání tohoto výboru pro hospodářské měnové záležitosti. Všechny vás vítám. Máme dnes dopoledne dvě poněkud neobvyklé záležitosti. Spravodaj pro obě věci, které projednáváme dnes dopoledne, byl pan Sanda Lunes. A jak víte, stal se ministrem obrany v belgické federální vládě a jeho nástupce, pan Val Paket, bude ohlášen jako europoslanec zítra na miniplenáce. Jistě ho se mnou přivítáte ve výboru Ekon, ale v mezidobí, co by vaše předsedkyně a koordinátorka za EKR, budu zastupovat zpravodaje. To znamená, že při dalších dvou bodech budu jak zpravodajkou, tak předsedkyní. Omlouvám se, že budu sedět na dvou židlích, ale nikdo jiný tady nebyl, kdo by mohl předsedat a nebo zastoupit zpravodaje. Takže dnes dopoledne udělám obě věci. Mějte se mnou strpení, na vás nebude můj hlas úplně nudit. Takže první bod na pořadu jednání je stanovisko výboru EKON ke zřízení programu pro konkurenceschopnost eh, na vnitřním trhu, včetně malých a středních podniků. Takže, jak jsem říkala, já přečtu stanovisko na, za pana zpravodaje a také jako koordinátorka pro stávajícího i budoucího zpravodaje. Pár slov na úvod. Výbor Ekon má výlučnou pravomoc za tři oblasti v tomto návrhu, tohoto návrhu pro program pro vnitřní trh. Je to statistika, hospodářská soutěž a finanční služby. Zajména finanční gramotnost. Pan Lunes v návrhu zprávy zdůrazňuje všechny tři oblasti. Za prvé, zdůrazňuje, že Eurostat by se neměl stát obětí slučování několika různých programů. Konkrétně posiluje odstavce, které se týkají statistiky, tím, že vyjasňuje určité záležitosti z toho Evropského statistického programu. Pokud je o statistiku, navrhuje, že se posílí kontrola parlamentu a že se budou zpracovávat, když to bude možné, regionální statistiky. Za druhé, co se týče politiky hospodářské soutěže, zpravodaj navrhuje, že se doplní další výzvy z digitální oblasti, s tím, že se také posílí eh, kontrola parlamentu, pokud jde o výdaje v rámci programu pro vnitřní trh. A za třetí, poslední věc, co se týče finančních služeb, pan Lunes připomíná, že financování neziskových združení, které se zabývají finanční gramotností, by mělo být otevřeno vůči novým žadatelům, kteří splňují kritéria, pokud se nějací objeví. Kromě návrhu stanoviska bylo předloženo 88 podměňovacích návrhů členů výboru EKON. Já to nechám na novém zpravodaji, aby navrhl případné kompromisy. Nicméně myslím si, že stojí za to poukázat na to, že řada z pozměňovacích návrhů, které kolegové předložili, zachází mnohem dál, než jsou výlučné pravomoci výboru EKON. Kromě toho, v případě výlučných pravomocí je často jenom jeden pozměňovací návrh k příslušnému odstavci a tím se omezuje prostor pro kompromisy ve výboru EKON. Nicméně ráda nechám kompromisy na novém zpravodaji a těším se na spolupráci s vámi v této důležité věci. Děkuji vám. To je konec připomínek zpravodaje a nyní vyzývám eh, stínové zpravodaje k připomínkám. Za ELS je to pan Tome. Ne, paní Tome, pardon. Děkuji, paní předsedkyně. Především chci říct, že v ELS můžeme podpořit návrh komise. Myslíme si, že návrh je dobrý, že vzniknou nové dobré projekty, které napomohou našim podnikům. Já jsem připravila devět pozměňovacích návrhů a když mi dovolíte, tak bych je teď prošla. Číslo 29 a 50. Tyto dva pozměňovací návrhy by rády zdůraznili dodržování pravidel hospodářské soutěže. Tento princip je zakotven v evropském právu, ale myslím si, že stejně stojí za to upozornit na něj, protože byla celá řada afér v různých členských státech. A proto je opravdu důležité zajistit, že všechny pomítky, které eh, pocházejí z evropského rozpočtu, budou dobré, nebudou chybové. Musíme také zdůraznit mezinárodní spolupráci, to má pro nás klíčový význam. Vnitřní trh je oblast, která se neustále vyvíjí. A cílem programu by proto mělo být doplnit další nové iniciativy, které nejenom vylepšují fungování vnitřního trhu, ale rozvíjejí vnitřní trh. Několik pozměňovacích návrhů si klade za cíl vylepšit oblast digitálního vnitřního trhu. To má zvlášť velký význam, nastoucí význam pro náš trh, proto to musíme pečlivě rozvíjet. Je to oblast, která se rozvíjí nejrychleji a já myslím, že pokud naše legislativa bude zastaralá, může se stát, že to naše snahy poškodí. A ještě jedna důležitá věc, důležitý článek pro malé a střední podniky. Je řada malých a středních podniků, které by se rády zapojily do programu EU. Nicméně narážejí na potíže, protože nejsou dostatečně informované. Potřebujeme kontaktní místo a tato síť by právě takovým kontaktním místem pro malé a střední podniky mohla být. Děkuji vám. Děkuji. A nyní za SAD pan Sant. Mnohokrát děkuji. Ta zpráva má široký záběr, ale já doufám, že se podaří, abychom se dohodli. Samozřejmě je zřejmé, že v prioritách by se měly odrážet kompetence výboru EKON. Tady musíme být obezřetní, pokud jde o eh, politiku hospodářské soutěže, finanční eh, záležitosti a statistiku. Zvlášť u evropské statistiky mám pár připomínek, které jsou trošku v rozporu s návrhem. Návrhy 12, 13 a 23 se snaží ovlivnit eh, zavedenou statis- definici statistik. Například pokud je o shromažďování statistických údajů, ty se produkují, ne shromažďují. To znamená, že tam se rozlišuje mezi statistikou a údaji. Já dávám přednost původnímu znění komise v této části textu. A také chci, abychom si zachovali terminologii, která se používá v evropském nařízení 22309 o evropské statistice. Tam se uvádí, že statistika se bude zpracovávat, produkovat a rozšiřovat. Dále uvítáme eh, lepší fungování příslušné sítě, zvlášť vzhledem k tomu, že malé národní orgány dostatečné, nemají dostatečné finanční a jiné zdroje, pokud je o provádění tematických studií. To se vztahuje například k návrhu zpravodaje číslo 6. Také máme eh, pozměňovací návrhy, které se týkají doprovodných prováděcích aktů. Výbor EKON by možná mohl navrhnout, že zajištíme dobrou úroveň kontroly pro všechny aktivity financované na základě programu pro jednotný trh. Přirozeně podporujeme financování pro malé a střední podniky, třeba pokud narážejí na převážky, ať už zeměpisné či jiné povahy. A také bychom měli odkazovat na sociální podnikání. Možná by bylo zajímavé zaměřit se na finance pro průmysl, Nespadá to sice vyloženě pod výbor Ekon, ale je to důležité pro regiony. Potřebujeme v tomto sektoru spoustu investic, aby zůstal eh, na globálním eh, trhu konkurenceschopný. A musí to také odpovídat cílům udržitelného rozvoje, což je v agendě OSN 2030 pro udržitelný rozvoj. Další prioritou pro mou skupinu je posílení ochrany spotřebitelů a jejich právních a hospodářských zájmů. To se v tom také projeví. A bylo by dobré, kdyby se vyjasnil důvod návrhu 21. Tam jde o odkazy na ochranu spotřebitelů. My zřejmě budeme proti. A e, na závěr obecná věc. Chceme, aby prioritou celého programu byla, byl nejslabší článek a proto jsme předložili několik pozměňovacích návrhů, abychom prostě změnili pořadí priorit. Abychom postavili občany nad podniky. Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane Sante. A nyní za zástupce skupiny ALDE. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Především chci poblahopřát našemu bývalému kolegovi Lunesovi, který byl nesmírně efektivní jako betentní europoslanec. A byl mi potěšením, že jsem s ním spolupracoval na různých věcech, přeji hodně štěstí, ale také jeho nástupci, který se k nám brzy připojí. Vážení kolegové, Dovolte mi pár slov, protože samozřejmě skupina ALDE vždy vítá program, který chce posílit jednotný trh, konkurenceschopnost nebo naše podniky. A zvlášť chci zdůraznit malé a střední podniky. Připomněl bych, že podle mě je největším evropským úspěchem v posledních desetiletích jednotný trh. Já myslím, že to, co napodobují různé země po celém světě, je, jsou právě ty tři oblasti, kde jde o pohyb lidí, zboží a služeb, kde se vylepšuje tento pohyb a kde se usnadňuje mezi členskými státy. Takže každý program, který spustí komise, aby posílila a vylepšila jednotný trh, je v nejlepším zájmu naší skupiny. A také se velice pozitivně stavíme k tomu, že se zvlášť zmiňují malé a střední podniky. Jak zřejmě víte, kolegové, národní podniky jsou jistě velmi důležité, ale k vytváření pracovních míst přispívají hlavně malé a střední podniky. Já jsem z Barcelony. U nás v Katalánsku máme 8 tisíc nadnárodních podniků, ale půl milionu malých a středních podniků. A proto jsme rádi, že komise považuje za nutné vylepšit a posílit informační nástroje, školící programy a nouzové mechanismy k posílení malých a středních podniků. A myslím si, že je také velmi důležité, že je tady něco, co se týká evropské statistiky. Protože my, tvůrci politiky, Potřebujeme ty nejlepší možné informace a nejlepší možné nástroje v procesu tvorby politiky. A proto se nám líbí, že komise se zaměřuje také na evropskou statistiku, chce ji vylepšit, harmonizovat, chce uplatňovat osvědčené postupy po celém kontinentu, protože dnes se úroveň a kvalita statistiky pořád ještě liší. A proto my toto uvítáme a budeme spolupracovat se všemi skupinami, pokud je o tuto konkrétní záležitost. A poslední věc, nesmíme zapomínat, že v různých členských státech jsou také národní vlády, národní parlamenty s fiskálními pravomocemi a s dlouhými tradicemi mají velice dobré statistické úřady a to by se mělo zohlednit, až to budeme regulovat na evropské úrovni. Těším se na spolupráci. Děkuji vám. Děkuji. Je tady někdo za zelené? V tom případě se zeptám, jestli je tu někdo za GUE. Dobře. A hlásí se ještě někdo další? Ne. V tom případě já co by zpravodajka schrnout diskuzi, chci poděkovat všem stínovým zpravodajům za připomínky. Já jsem si tady podrobně udělala poznámky, abych zajistila, že nový zpravodaj je dostane. A zaměstnanci, kteří jsou tady v sále, se o to jistě také postarají. Takže hlasové ve výboru Ekon se má 10. prosince a proto vás všechny žádám, abyste už se spolupracovali s novým kolegou, až od zítřka začne působit parlamentu, abychom to všechno stihli toho 10. prosince. Děkuji vám za veškerou pomoc a uzavírám tento konkrétní bod a přejdeme dál k dalšímu bodu. Další bod jsou pravidla ostatňující využívání finančních a jiných informací za účelem prevence, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů. Nový zpravodaj Ben Luke tady také nemůže být a proto ho opět zastoupím a přečtu poznámky, které mám k dispozici. Pan Luk se omlouvá, že dnes nemůže přijít a požádal mě, abych přečetla jeho jménem tento text. Pan Luke děkuje stínovým zpravodajům a svému předchůdci, panu Sanderu Lunesovi, za vynikající a konstruktivní práci. Všichni kolegové mají stejný cíl usnadnit výměnu informací, která je relevantní pro eh, boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu mezi jednotlivými finančními a dalšími příslušnými orgány. Současně jde o to, aby se chránily legitimní zájmy fyzických a právnických osob, kterých, který se to dotkne. Dosáhli jsme schody u většiny bodů, stanoviska se eh, rozchází pouze v drobných věcech, Snad tato zpráva najde velkou podporu ve výboru Ekon, abychom dosáhli cílu, na kterých se všichni shodneme. Tolik konec poznámek zpravodaje. A nyní vyzývám stínové zpravodaje, aby nás seznámili se svými poznámkami. Za ELS je tady pan Vandala. Zdá se ale, že v sále není. Je tady někdo za ELS? Zastoupí ho někdo? V tom případě je to pan Kofot za SAD. Je to někdo za SAD? Bude někdo mluvit za SAD? Yes. ano. Náš stínový zpravodaj pan Kofort chce poděkovat zpravodaji a ze skupinu SAD má jenom pár poznámek. Jsme rádi, že byl nalezen proveditelný kompromis pro velkou část textu a že text byl značně posílen v porovnání s původním návrhem. My jsme přispěli poměrně velkým počtem pozměňovacích návrhů a on je rád, že vidí, že většina z nich byla zohledněna. Zajistí se tak efektivní spolupráce mezi členskými státy EU a jejich orgány při prevenci, vyšetřování a stíhání finančních trestných činů. Samozřejmě je to pro naši skupinu jedna z hlavních priorit a také to úzce souvisí s další činností, a to jak v tomto výboru, tak ve výboru tak 3. Dnešním hlasováním uděláme další krok k posílení evropské spolupráce v boji proti finančním trestným činům, jako je třeba praní špinavých peněz. Je to krok, který je jednoznačně nezbytný, když se podíváme na poslední šňůru finančních skandálů, které se dotkly řady evropských bank. My víme, že v řadě z těchto případů neúčinná spolupráce mezi finančními orgány znemožnila vyšetřování anebo dokonce eh, odhalování těchto trestných činů a proto jsme proto, abychom urychleně přijali tato nová posílená ustanovení, abychom se dokázali rychle a účinně sdílet zásadní informace, které se týkají trestných činů. A jestli k tomu ještě mohu něco dodat, k tomu, co náš stínový zpravodaj tady napsal, dodala bych, že podle nás je zásadní, abychom přes tyto předpisy neoslabovali to, čeho už se nám podařilo dosáhnout i v tomto výboru, když jsme přijali AMLD5 a samozřejmě to souvisí s tím, co se odehrává v dalších výborech. Víme, že některé národní finanční orgány jsou na tom dobře, vedou si dobře, ale to není důvod, proč neposílit ducha spolupráce. Spolupráce mezi finančními orgány je naprosto zásadní. Děkuji. A už tady nevidím někoho dalšího na seznamu stínových zpravodajů. Hlásí se o slovo ještě někdo z některé politické skupiny? V tom případě bych ráda uzavřela tento bod projednání pozměňovacích návrhů a připomínám, že v Ekonu se o této věci hlasuje dnes. Děkuji za pozornost a uzavírám tuto část zasedání. Na pět minut si uděláme přestávku než začne hlasování. A všichni se shromáždí. Děkuji.

Okay, welcome back, ladies and gentlemen. Vítám vás zpět, dámy a pánové. Vypadá to, že nás je tu už o to něco více, takže budeme moci hlasovat. Jde o poměrně krátká hlasování, takže doufám, že to budeme mít rychle za sebou. Ale nejdřív bych ráda panu Langemu popřála všechno nejlepší k narozeninám. Tak a teď k této velmi šťastné příležitosti bych vás poprosila, abychom si vyzkoušeli, že fungují naše hlasovací kartičky. Svené, prosím, omlouvám se, dámy a pánové, ještě před hlasováním bych rád řekl následující. Chci říci, že mám opravdu závažné obavy v souladu s tím, že si myslím, že tento parlament opravdu se vydal tou cestou CNS návrhu, který vlastně změní zákony, které jsme odsouhlasili na základě článku 121.6 smlouvy, hlavně když jde o, těch, o ty střednědobé cíle rozpočty, o rozpočtu, ale také v, soul, i v souvislosti s finančními pravidly. Kromě toho se o tom teď hlasuje na základě jiného právního základu 126.14, což by vlastně znamenalo, že to, co jsme v rámci spolurozhodování odhlasovali, eh, tak eh, o tom budeme teď hlasovat na základě hlasování o jednoduchém stanovisku a pokud tedy tento parlament s tím bude souhlasit, eh, bude souhlasit s tímto omezeným právním základem, tak já rozhodně to eh, dostanu až před soud, protože si myslím, že to je obcházení našich spolurozhodovacích pravomocí. To znamená, rozhodně bych se obrátil na Evropský soudní dvůr. Děkuji, děkuji, pane Kigolde. Eh, rozhodně je to v zápisu a budeme se tomu věnovat. Takže prosím, teď zkušební hlasování. Hlasujte, prosím. Chybí mi tady dvě hlasovací karty. Pane Kony, vy nemáte kartu, ano? Jestli tomu správně rozumím. Takže budeme to zohledňovat při každém hlasování. A teď stále ještě chybí jedna karta. Výborně, tak teď už tady máme všechny karty, ano, všichni umí používat své hlasovací kartičky, výborně. Takže začínáme prvním hlasováním a jde o zavedení programu Fiscalis pro spolupráci v oblasti daní. Spravodajem je pan Sven Giegel, takže pozměňovací návrh číslo jedna, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se? tak to se bohužel musíme ověřit. A prosím vás, eh, já hlasuji poprvé tady za předsednictvo, takže prosím zohledněte to, že počítání není mou silnou stránkou, takže hlasujte prosím. Hlasování je u konce. Výborně. Zamítnuto 19 proti, 16 pro. Tím se dostáváme k devátému pozměňovacímu návrhu, ten je stažen, takže 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Kompromis A. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 74. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Tak to si ověříme. Hlasujte, prosím. Hlasování u konce. to. 21 pro, 24 proti. Kompromis B, kde pro? Kde proti? Zdrželi se? Kompromis C, kde pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis D. Máme tady tři ústní pozměňovací návrhy. Má k ním někdo nějakou výhradu k těmto ústním pozměňovacím návrhům? Ne, takže kde pro? To je první pozměňovací návrh. Kde proti? Zdrželi se? Tento ústní pozměňovací návrh je přijat. Druhý pozměňovací návrh, jde pro? Kde proti? Zdrželi se? To si musíme ještě ověřit. Takže prosím, ověříme. Takže druhý ústní pozměňovací návrh. Hlasujeme elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasování u konce. Přijato. Třetí ústní pozměňovací návrh. Kdo pro? Kde proti? Zdrželi se? To také musíme ověřit. Takže hlasujte, prosím. Hlasujeme elektronicky. Konec hlasování. Ano, ano, velkou většinou e, přijato. Nevím, jak to, že jsem to neviděla. A tímto se můžeme dostat k dalšímu bodu Tak pokud chcete tedy o tom kompromisu hlasovat, tak můžete. Takže kde pro? Kde proti? Zdrželi se přijato. Takže kompromis E. Kde pro? Kde proti? Zdrželi se přijato. 96. Kde pro? Kde proti? Zdrželi se? Tak, zamítnuto. 99. Kde pro? Kde proti? Zdrželi se? Přijato. F. Kde pro? Kde proti? Zdrželi se? Přijato. A Kde pro? Kde proti? Zdrželi se? Přijato. Sto tři, kde pro, kde proti zdrželi se, zamítnuto. G, kde pro, kde proti, zdrželi se, přijato. Budget 13, kde pro, kde proti, zdrželi se, to si musíme ověřit. Hlasujeme, prosím. Hlasování u konce. Přijato. 109. Kde pro? Kde proti? Zdrželi se? To zase musíme ověřit, takže hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. 110. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 112, ještě s ústním pozměňovacím návrhem od zelených. Má někdo něco k tomu ústnímu pozměňovacímu návrhu? Ne, tak kde pro? Kde proti? Zdrželi se, přijato. 36, kde pro? Kde proti? Zdrželi se, přijato. 37, kde <clears throat> pro? proti? Zdrželi se, přijato. 38 pro? Proti? Zdrželi se, přijato. H, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 42, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 43, kde pro, kde proti, zdrželi se, zamítnuto. Omlouvám se, přijato, omlouvám se, přijato. 44, kde pro, kde proti, zdrželi se, přijato. IA kompromis, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 46, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se. Můžeme si to ověřit, takže 46 hlasujeme, prosím. Hlasování je u konce. Zamítnuto je, kde pro, kde proti, zdrželi se, přijato k- kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 55, kde pro, kde proti, zdrželi se, přijato. Takže pětka, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 56, kde pro, kde proti, zdrželi se, přijato. Šestka, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 57. Kdo pro? kde proti? Zdrželi se přijato. 58. kde pro? kde proti? Zdrželi se zamítnuto. Elko, kde pro? kde proti? Zdrželi se přijato. Mko, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 64 pro, proti, zdrželi se. Můžeme si to ověřit? 64, prosím, hlasujeme. Konec hlasování. Tak, přijato. 65, kde pro? Kde proti? Zdrželi se. Ověříme si to. Takže prosím, hlasujeme. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 66, kde pro, kde proti. Zdrželi se, přijato. A teď závěrečné hlasování, takže jmenovitě hlasujeme, prosím. Hlasujeme, hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Takže zcela jasně přijato, to znamená, že tuto chvíli už to může putovat na plenární schromáždění. A teď tady máme druhé hlasování. Takže jde o návrh posílení rozpočtové odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských státech. Takže první sekce 8, 9, 10, 11, 12 unblock, kdo je pro? Omlouvám se, omlouvám se i jmenovité hlasování, takže prosím hlasujte. Hlasování je u konce. O, zamítnuto. Okay, I have just taken Tak, kolegové mi radí. Byl to pozměňovací návrh, který byl zamítnut, takže můžeme hlasovat dále. Takže kompromis A, kde pro, kde proti. Zdrželi se a také si to musíme ověřit. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Zamítnuto. B. Kdo je pro? Ne. Omlouvám se, omlouvám se, doufám, že mě všichni kontrolujete. Takže 39 padá, protože kompromis byl zamítnut. Tak kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se, ale je třeba si to ještě jednou ověřit. Hlasujeme, prosím. Hlasování je u konce. Přijato. Čtyřicítka. Kde pro? Kde proti? Strželi se. Musíme si to také ověřit. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Přijato. Bčko, kde pro? kde proti? Zdrželi se? Přijato. Tak, článek 2. Takže 42, kde pro? Takže je tady požadavek na oddělené hlasování o 42. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Musíme si to ověřit. Tak hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Zamítnuto. C, kde pro? Kde proti? Zdrželi se? tak zase si to musíme ověřit. Máme tady nějaká zvláštní čísla, takže hlasujte, prosím. Hlasování u konce. Přijato. 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 46. Kdo je pro? Kdo je proti? To si také musíme ověřit, takže prosím hlasujeme. Konec hlasování. Opravdu, opravdu budu tady vyžadovat hodně ověřování. Omlouvám se, 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Tak ověřujeme, prosím, hlasujte. Hlasování u konce. Zamítnuto 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se. Zase si to musíme ověřit. Hlasujeme. Hlasování je u konce. Hlasování je u konce, říká paní předsedkyně. Přijato. 49, kdo je pro? kde proti? Zase, zase si to musíme ověřit. Hlasování začalo. Hlasování u konce. Tak, zamítnuto. 50. Kde pro? Kde proti? Zdrželi se? Zase si to musíme ověřit, protože není to tak předvídatelné, jak jsme si mysleli. Takže hlasujeme. Hlasování u konce. Zamítnuto. 51. Kde pro? Kde proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis D, kde pro? Kdo proti? Zdrželi se? Přijato. 54. Kdo pro? Kdo proti? Zdrželi se? To se také ověříme. Hlasujte, prosím. Hlasování u konce. Zamítnuto. 55. Kde pro? Kde proti? Zdrželi se si ověříme. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 56. Kde pro? Kde proti? Zdrželi se. Myslím si, že je toto stejné, ale ověříme si to, tak prosím hlasujeme. Hlasování je u konce. Zamítnuto. Ečko, kde pro, kde proti. Zdrželi se. Přijato. 57, kde pro, kde proti. Zdrželi se. To si musíme ověřit. Hlasujte, prosím. Hlasování u konce. Zamítnuto. 58, kde pro, kde proti, zdrželi se, zamítnuto, 59, kde pro, kde proti, zdrželi se. To se ověříme. Tak, hlasujte prosím. Hlasování u konce. Zamítnuto. F, kde pro, kde proti, zdrželi se. Můžeme si to ověřit. Hlasujte, prosím. Hlasování o konce. Tak, je to na stejno, takže zamítnuto. to. Tak, šedesátka, kde pro, kde proti, zdrželi se. Tak, tady si to musíme ověřit. Hlasujte, prosím. Hlasování u konce. Zamítnuto. 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zase si to musíme ověřit. Hlasujte, prosím. Hlasování u konce. Zamítnuto. Takže 62, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, to si musíme ověřit, tak většinu budeme muset stejně ověřovat, takže hlasujte. Hlasování u konce. Zamítnuto. 63, kde pro, kde proti, zdrželi se, ověříme. Takže hlasujte. Hlasování u konce. Zamítnuto. 64, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 65. Ne, chcete si to ověřit? Dobře, budeme, budeme ověřovat. Takže 64. Hlasujte. Hlasování u konce. Zamítnuto. 65. Kde pro? Omlouvám se, přeskočila jsem čtyřku, takže prosím. Kde pro? <clears throat> Kde proti? Zdrželi se? Přijato. Hlasujte, prosím. Hlasování u konce. Zamítnuto. 65, kde pro? Tak tady vůbec nikdo nezvedá ruku u 65. -ky. To ono už je to dost těžké, když to je to tady tak často tak vyrovnané a když se nehlásí nikdo, no tak to už, to už vůbec nejde. Eh, má někdo nějakou výhradu k tomu, když budeme prostě všechno ověřovat elektronicky? Já si myslím, že to bude daleko jednodušší. Takže 65 hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 66. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce zamítnuto. G. Hlasování začalo. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Takže opět na stejno, takže zamítnuto, teďka pětka. Takže elektronicky hlasujeme. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Opět je to na stejno, takže zamítnuto. 67. Prosím, hlasujte elektronicky. Konec hlasování. Zamítnuto. Háčko elektronicky, prosím, kompromis H. Hlasujte. Hlasování je u konce. Přijato. 62, takže opět elektronicky prosím hlasujte. Hlasování je u konce. Přijato. 77, hlasujte. Hlasování u konce. Zamítnuto. 78. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. 79. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. 80, kde je pro, hlasujte. Hlasujeme elektronicky. Konec hlasování. Zamítnuto. 81. Hlasujeme. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. 82. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. 83. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto 85. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. 86. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. I, kompromis I, hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. 87. Hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto. 88. Hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto. Ječko, kompromis je. Zase elektronicky, tak prosím hlasujte. Konec hlasování zamítnuto o jeden hlas. Takže úvodní ustanovení 1, 14. Hlasujeme odděleně, hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. Káčko, hlasujte. Konec hlasování. Přijato. L, kompromis L. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. Takže pozměňovací návrh číslo 16. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. Sedmnáctka. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. Mko. Hlasujeme. Konec hlasování. Tak je to opět na stejno, to znamená zamítnuto. Tudíž musíme hlasovat o 18. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Devatenáctka. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Enko, prosím, hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto. Takže jednotlivé pozměňovací návrhy. Dvacítka, hlasujte prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. 21. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. Takže dostáváme se k 22. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto 23. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto 24. Hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto. 25. Hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto. 26. Můžete hlasovat. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto 27. Prosím, hlasujte. Konec hlasování. Přijato. 28. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. 29. Prosím, hlasujte. Konec hlasování. Tak, na stejno tudíž zamítnuto. 30. Hlasujeme, prosím. Konec hlasování. Opět na stejnou, tudíž zamítnuto. Takže jedna třicítka, samozřejmě elektronicky. Konec hlasování. Zamítnuto. 32, prosím, hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis O, prosím, hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto o jeden hlas, takže individuální pozměňovací návrhy 34, prosím. Konec hlasování. Takže tento kompromis spadnul a tady máme tři Um, tak, teď hlasujeme odděleně o 33, 34 a 35. Takže začínáme 33, takže prosím 33. Konec hlasování. Zamítnuto. 34. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. 35. Hlasujeme, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. P. Prosím, hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto. Tak dostáváme se k 36. Prosím, hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto. 37. Hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto. 38. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato. Chci se zeptat, zda jste stáhl, pane zpravodaj, ten ústní pozměňovací návrh. Ano, v tomto případě se dostáváme k, ústním, tedy k úvodním ustanovení číslo jedna. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Jednička, prosím, pozměňovací návrh jedna. Hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto. <clears throat> Takže prosím jmenovité hlasování, závěrečné hlasování o textu v pozměněné podobě. Konec hlasování. Konec hlasování. Ano, je to 25 ku 25, tudíž je zamítnuto. So for members of the public watching this, it means that the report has not been adopted. Takže ještě jednou říkám pro veřejnost, že tato zpráva nebyla schválena tímto výborem. A teď se dostáváme k třetímu hlasování dnes dopoledne. Znamená to tedy, že ale ten návrh komise zůstává? Ptá se paní poslankyně. Um, Já si myslím, že si musíme vyžádat konzultace. Vypadá to, že je to trošku složitější mm, ohledně tohoto stanoviska, takže vás informujeme. Takže zatím ještě nevíme. Ano, zatím nevíme, zda zůstane eh, ten eh, návrh komise stát tedy záleží na tom, zda my jsme připravili stanovisko, zda jsme ho schválili nebo ne, takže vyžádáme si konzultaci, budeme vás informovat. Dobře, takže třetí hlasování se týká takzvaného eh, me- mechanismu přenesení daňové povinnosti, takže první návrh eh, zahajuji hlasování. čekám, až všichni odhlasují, takže prosím, hlasujte rychle, tím budeme moci rychleji to hlasování ukončit. Takže hlasování není ukončeno. Je to zamítnuto. Teď pozměňovací návrh 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 5. Mm, nebo ne, teď 32. Jdeme na 32, protože 30 mm, byla schválena. Takže pozměňovací návrh 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Šestka odpadá, takže jdeme na sedm. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 8. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 9. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 10. Pro? Proti? Drželi se? Přijato. 20, 34. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 11. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 35 pro, proti, drželi se přijato, 12 pro, No, ne, ne, ne, omlouvám se, říká předsedkyně, je to identické, takže 13, kdo je pro, proti, drželi se, přijato, 36 pro, proti, drželi se. Ověříme to, prosím, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zcela jistě zamítnuto, ale mm, na začátku to tak nevypadalo podle vašich rukou. 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato? Eh, pardon, tedy zamítnuto. 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato? 15. Pro? Proti? Zdrželi se přijato, 16 pro, proti, drželi se, přijato, 38 pro, proti, zdrželi se, přijato, nebo tedy zamítnuto. Mm, bylo, pomohlo by mi, kdyby koordinátoři ukazovali výrazněji. Takže zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 41 odpadá. 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 21. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď body odvodnění 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 25 odpadá, takže 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 26 odpadá. Číslo 3. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se zamítnuto a nyní budeme hlasovat o návrhu komise v pozměněném verzi. Hlasujeme jmenovitě, hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. 24 hlasů bylo pro, 7 hlasů bylo proti, 16 lidí se zdrželo, takže celkově je to schválené. Děkuji zpravodaji. Další hlasování se týká praní peněz. Kompromis A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Mm, ověřím to. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Je to přijato do dvěma hlasy. Navrhuji, opět je to velice těsné, abychom hlasovali elektronicky, abychom měli výsledky v pořádku. Takže 9. Hlasujeme elektronicky, prosím. Končím hlasování tak toto jsem opravdu asi zrovna nepotřebovala ověřovat. Takže 10, hlasujeme pouze zvednutím ruky, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato, 11 pro, proti, zdrželi se. No a teď to musíme zase ověřit, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 12. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 13. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 47. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 14. Pro? Proti? zdrželi se, přijato. 48 pro, proti, zdrželi se, přijato. 49, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 50 pro, ne, to je staženo, pravuje se paní předsedkyně. Takže kompromis B, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis C, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 57. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 58. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis E jako Eva. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 60. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato, 61 pro, proti, zdrželi se přijato, 62 pro, proti, zdrželi se přijato, 17 odpadá, takže 63, kdo je pro? Ještě jednou, kdo je pro? 63, kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže ne, nakonec to tedy odpadá. 64, kdo je pro? Proti? Drželi se. Ověřím, prosím. Zahajuji hlasování 64. Končím hlasování. Přijato. 66, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Můžeme to prosím ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 67, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 68 pro, proti, zdrželi se, přijato. 69 pro, proti, zdrželi se, přijato. 70 pro, proti, zdrželi se, přijato. F, kompromis F pro, proti, zdrželi se, přijato. 19, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme, prosím. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis G. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. 75, kdo je pro, proti, zdrželi se. Můžeme to ověřit, prosím. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 76, kdo je pro? Proti. zdrželi se. Ověřím to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 77 pro, proti, drželi se. Přijato. 78, kdo je pro, proti, drželi se. Přijato. 20, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 21 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 22 pro, proti, zdrželi se přijat, zamítnuto, jedna. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis H jako Hana, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis I, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 27, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis je, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 31, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 33, pro, proti, zdrželi se, přijato. 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis K, kdo je pro, proti, drželi se přijato. prčit, Kompromis L. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 41. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Přijato. 42. Kdo je pro? proti, drželi se, ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A teď budeme hlasovat o celém návrhu v pozměněném změní. Budeme hlasovat jmenovitě. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. 43 hlasů pro, nikdo nebyl proti, dva se stršeli, takže tato zpráva je přijata a gratuluji zpravodaji. Další hlasování se týká o zprávě o výroční zprávě o ECB za rok 2017. Nejprve 55, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 56, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 57 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis A, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis B, pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis C, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis D, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis D a kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 91. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 92. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Ověříme, prosím. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 94. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Ověříme 94. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Zamítnuto. 95. Kdo je pro? Ne, ne, nebo ne. 95 byla pokryta, takže 96. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 97. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis E. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 111. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 113. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Další je už pokryt, takže 115. Pro, proti, drželi se. Zamítnuto. 117. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 118, nebo ne, ten už je pokryt. Kompromis F. Kdo je pro? pro kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis G. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis H. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 137. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 141. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Ověříme to. Hlasujte, prosím. Hlasování je skončeno. Zamítnuto. 142. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 143. Uh, eh, ne, ne, ne, ještě musíme hlasovat o původním textu, takže kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 143, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis I, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis sustainability, což také teď potřebuji. Takže kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Je, kompromis je, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis K, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 167 ne, tak ten už je pokryt. Takže nyní kompromis para odstavec 3, 13. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis L. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 175. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 176, 177. Kdo je pro, proti, Drželi se zamítnuto. 178, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověřím tento návrh, prosím, hlasujte. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 179, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto. Kompromis M, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. 183, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Ale ještě to raději ověřím. Prosím, hlasujte. Myslím, že to bylo zřejmě schváleno a nyní je hlasování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 Zdrželi se, to musíme ověřit. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Je to přijato. 190. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 191. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 192. Ne, teď původní text. Odstavec 16. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 192, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme to, hlasujte prosím. No, tady od, z tohoto stolku to nebylo úplně jasné. Tak, hlasování je zakončeno. Je to zamítnuto. 193. Kdo je pro? Proti? Musíme to také ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Kompromis N. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 197. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 201, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis O, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis P, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Q, k eh, Q eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 226, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 227 pro, proti, drželi se zamítnuto. 204, kde, eh, 214, kde pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto, ale ověříme to. Ověřujeme 214. Končím hlasování. Zamítnuto. 216. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kompromis R. Kdo je pro? Je tam ještě ústní pozměňovací návrh? Je nějaká námitka proti němu? Jsou tam dva ústní pozměňovací návrhy. Musíme zde hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích, takže ten první, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, ověříme to. Takže teď hlasujeme elektronicky o tom prvním ústním pozměňovacím návrhu. Hlasování je skončeno. Tento návrh je přijat. A teď ta, ta dvojka, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Takže teď už budeme hlasovat o celém tom kompromisu, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, takže kompromisy přijat. EPP, e prosím, mám problémy vidět vaše zdvižené ruce. 228, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Původní text. Odstavec 21 pro, proti, zdržel, přijeli se. 230, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme to. zahajová, eh, pardon, hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Zamítnuto. Ano, tak um, prosím, ukazujte jasně, jak hlasujete. Citace 1, pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Původní text, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Dvojka, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Trojka, kdo je pro, proti, zdrželi se. Musím to ověřit. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Přijato. Čtyřka, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, já vidím pouze pár rukou, takže prosím, musím otevřít znovu elektronické hlasování. A nakonec to tady. Ehm, je to o ta čtyřce. Hlasování je skončeno, je to zamítnuto. Číslo 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Původní text. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Citace 6, původně text opět, kdo pro, proti, zdrželi se, přijato. 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19, kdo je pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 21. Pro. Kdo je pro? Ještě jednou. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis S. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 27. Kdo je pro? Nevidím eh, ruce za Alde. Kdo je pro? Proti? Mm, ověříme to, prosím. Zahajuji hlasování o 27. Končím hlasování. Zamítnuto. Původní text, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis T, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis U, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 31, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis V, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 36, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Původní text, kdo je pro, proti, zdrželi se, pardon, přijato 37, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis dvojité V, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis X, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato, 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, e, Y pro, proti, zdrželi se, přijato, Z, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 48 pro, proti, zdrželi se přijato. 49 pro, proti, zdrželi se přijato. 50, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto. Původní text, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 51, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 53, pro, proti, zdrželi se, přijato. 54, pro, proti, zdrželi se. To musím ověřit, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. A teď i jmenovité hlasování o celém textu v pozměněném znění. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. 39 hlasů bylo pro, 2 byly proti, 3 se zdrželi. Text je přijat. Gratuluji, děkuji zpravodaji. A teď poslední hlasování. Týká se to bankovní unie, výroční zprávy, takže rovnou přejdeme ke kompromisu A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis B. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis C. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis D. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Návrh 56. Pro? proti, zdrželi se přijat, 58 pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis E pro, proti, zdrželi se přijat, návrh 63 pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis F pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis G pro, proti, Zdrželi se přijat. Kompromis H. Pro. Proti. Zdrželi se přijat. Návrh 92 pro. Proti. Zdrželi se, to musím ověřit. Hlasujeme. Vote is closed. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. Původní text pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis je pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis K pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis L pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis M pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 115 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 118 pro, proti, zdrželi se. To musím ověřit. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijato. Kompromis N. Pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis O pro, proti, zdrž, zdrželi se přijat. Kompromis P pro, proti, zdrželi, pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis Q pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 136 pro, proti, zdrželi se přijat. 141 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut 143 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut, kompromis R pro, proti, zdrželi se. Přijat, návrh 153 pro, proti, to musím ověřit, hlasujeme. Vote is closed. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. Kompromis R A pro, proti, zdrželi se. Přijat. 152 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut 154 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut kompromis S pro, proti, zdrželi se. Přijat Návrh 162 pro, proti, zdrželi se přijat. 163 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis T pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 168 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 171 pro, proti, zdrželi se proti, Zdrželi se. To musím ověřit. Hlasujeme. Já myslím, že je celkem zjevné, že to bylo zamítnuto. Děkuji. 170. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. Původní text. Odstavec 22, původní text. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. 172 pro, proti, zdrželi se zamítnut Kompromis U pro, proti, zdrželi se přijat. 183 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 184 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 185 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 186 pro, proti, zdrželi se přijat. Úvodní text Právní zdůvodnění 1. Budeme hlasovat celkově o zdůvodněním 1 až 4 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh právní zdůvodnění 5, návrh 1 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Původní text pro, proti, zdrželi se přijat. Citace 6 pro, 6 a 7 společně pro, proti, zdrželi se přijaty. Návrh 2 pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 3 pro, proti, zdrželi se přijat. Právní východisko 8, návrh 4. Ne, původní text, omlouvám se. Vycho- právní východisko 8 pro, proti, zdrželi se přijato. 8a, návrh 4 pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 5 pro, proti, zdrželi se přijat. Původní text právního východiska 9 až 11 pro, proti, zdrželi se přijaty. Návrh 6 pro, Omlouvám se. V bloku 6 až 10 pro, proti, zdrželi se přijaty. Úvodní ustanovení, návrh 11 pro, návrh 10. Nebylo to 6 až 10. Takže úvodní ustanovení a návrh 11. Pro, proti, zdrželi se zamítnout. Návrh 14 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Návrh 12 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 17 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Návrh 13 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Návrh 15 pro, proti, zdrželi se Přijat. Návrh 16. Pro. Proti. Zdrželi se. Můžu to proověřit. Hlasujeme. Vote is closed. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. Původní text. Ne? Okay. So amendment 18. Takže návrh 18 pro. Proti zdrželi se zamítnut, 19 pro, proti, zdrželi se. To musím ověřit, hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Návrh 20. Pro. Proti. Zdrželi se. Ověřím. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. 21 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 22 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 25 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 23 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 24 pro. Proti Zdrželi se přijat. Původní text. O tom hlasovat nemusíme, takže 26 pro. Proti. Zdrželi se zamítnut. 27 pro. Proti. Zdrželi se zamítnut. Původní text. Pro. Proti. Zdrželi se přijat. 28 pro. Proti Zdrželi se? To ověřím. Hlasujeme. Uzavírám hlasování. Zamítnut. 32 pro, proti, zdrželi se. To také musím ověřit, hlasujeme. Uzavírám hlasování. 27 pro, Přijato 33. Pro, proti, Drželi se. Přijato 29. Pro, proti, zdrželi se. Prověříme. Hlasování je uzavřeno. Přijat. 30 odpadá, takže 31. Pro, proti, zdrželi se Zamítnut. 34 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Hlasujeme. Byl zamítnut. Uzavírám hlasování. Převážná většina proti 35 pro. Proti. Zdrželi se, ověřím to, hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. Takže přejdeme k hlasování o pozměněném návrhu komise. Draft, report is amended. Omlouvám se, já čtu, co mám tady na papíře a ne to, co mám říct. Myslím, že jsem na předsednické židli naprosto selhala, je mi to jasné. Takže jmenovité hlasování, ano, potřebujeme jmenovité hlasování v každém případě, takže hlasujeme. I've got two more. Čekám ještě na dva hlasy, jeden z nich je můj. Okay, the vote is closed. Dobře, hlasování je uzavřeno. Přijato 35 hlasy, 5 proti a nikdo se nezdržel hlasování. Blahopřejeme zpravodaji, děkuji vám. Teď uděláme přestávku na pět minut, než se sejdeme znovu jako společný, eh, společné zasedání výboru Ekon a rozpočet v 11 hodin. Děkuji vám za trpělivost při mém prvním hlasování. Děkuji.